die präsidentin! paní předsedkyně dobré odpoledne milí kolegové kolegyně pokračujeme v zasedání ze strany frakce socialistů a demokratů eh, jsme obdrželi rozhodnutí, co se týče členství v delegacích. Bude to zveřejněno v příslušném zápise a tohoto dne to rovněž vstoupí v platnost. Zápis včerejšího zasedání je k dispozici. Jsou zde nějaké námitky? Nikoliv. V tom případě je tímto tento zápis schválen. A nyní máme zde zprávu eh, paní eh, Holmajer a paní Gardia Zabal Rubial k souhrnému rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2020. Zdá se, že paní Holmajerová tady ještě není. Začneme tedy paní Gardia Zabal Rubial. Ještě než zahájím rozpravu, bych ráda všem oznámila, že eh, žádosti o modré karty, spontánní řečník, to je možné a je to možné elektronicky. A proto eh, mějte prosím u sebe hlasovací kartu, eh, hlásit se do kečty a můžete už od nynějška, není třeba čekat. A zvu paní zpravodajku Katia Zabal Hrubial, aby se ujala slova. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, pane ministře. Zítra budeme hlasovat eh, o rozpočtu na 171 miliard eur. Zdá se to hodně, ale je to pouze 1% evropského bohatství. A i přesto se jedná o rozpočet, který umožňuje financovat evropské politiky, na kterých jsme se všichni dohodli. A tento parlament chce posílit některé z nich, které považuje za prioritní. Na to ještě přidáme 3 miliardy euro. To je maximum, co nám tento úzký rámec umožňuje. Téměř 2 miliardy budou vynaloženy na boj proti klimatickým změnám, což jasně svědčí o tom, že tato instituce rozhodně chce čelit jedné z největších výzev. Posílili jsme všechny rozpočtové linky, které souvisí s klimatickými změnami. Od podpory projektů pro infrastruktury, které potřebujeme s cílem dekarbonizovat, až po impuls pro rozvoj technologií orientovaných na budoucnost. Jak jsem říkala, hlavní prioritou bylo impulzovat programy související s klimatickými změnami, ale není to jediná priorita znovu chceme zachovat eh, program záruky pro mladé. Ani rada, ani komise to nepovažovali za nutné. A také zlepšujeme program Erasmus, aby z něj mohlo čerpat více studentů. A také jsme nezapomněli na naše zemědělce a dobytkáře, kteří jsou obětí nesmyslné obchodní války a jsou cílem cel, které se budeme snažit vyrovnat z evropského rozpočtu, pokud to bude nutné. A samozřejmě žádáme větší podporu na přijímání uprchlíků na evropském území i v zemích, které i přes svou obtížnou situaci nám dávají každodenní příklad solidarity. S těmi uprchlíky, kteří jsou noví, i s uprchlíky, kteří jsou tam už 60 let, jako třeba palestinci, také UNRA, kvůli tomu potřebuje evropské financování. Posilujeme všechny tyto politiky, jejichž cílem je vytvořit moderní Evropu a které mají skutečný dopad na život občanů. Ale chci využít eh, tohoto času k tomu, abych eh, zdůraznila práci ostatních institucí, protože všechny politiky, které realizujeme, nejsou realizovány jen díky práci komise, rady a parlamentu. Máme i další instituce, klíčové spojence, aby všechny politiky byly správně naplánovány a aby zohlednili názory všech odvětví. A proto je zásadní, aby všechny instituce měly materiální, ekonomické a lidské prostředky, které potřebují, protože bychom udělali špatnou službu Evropské unii, kdybychom si mysleli, že seškrtání zdrojů na tyto agentury, na tyto instituce je dobrým příkladem demokratického řízení. Musíme i nadále podporovat výbor regionu, kde zástupci našich regionů přinášejí mnohem bližší pohled na evropskou legislativu.